My jsme dostali sedm návrhů na rezoluce a hlasování o nich se odehraje po této debatě. Eh, končíme toto téma a dostáváme se k dalšímu tématu a to je Saudská Arábie a případ Raifa Badawiho. A nyní dávám slovo paní Lochbilder na jednu minutu. Dass die öffentliche že veřejné mučení Raifa Badaviho bylo několikrát odloženo ze zdravotních důvodů, ukazuje zejména jedno, jak kruté následky mělo těch prvních 50 let byčem téměř nepředstavitelné, co by asi, eh, čemu by vedlo těch dalších 950 ran byčem. Celosvětová solidarita se Rajfem Badávým nesmí ustat. I proto je důležitá naše dnešní rezoluce, která požaduje, aby byl Badávy bezpodmínečně propuštěn. On není jediným případem. Celá řada blogerů a lidskoprávních aktivistů v Saudské Arábii je uvězněna. Neustále se omezuje svoboda na Eh, právo na svobodu projevu. Já jsem před několika, eh, před jistou dobu se setkala s právníkem pana Rajfa Badaviho. I on byl odsouzen a to na 15 let vězení. Já bych eh, doporučila, aby Evropská unie vytvořila seznam všech politických vězňů a systematicky o nich hovořila v rámci jednání se Saudskou Arábií. Děkuji, nyní pan Demesmeker na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Saudská Arábie, vážení kolegové, je zemí, která se snaží se pro, jak si uplatnit eh, na diplomatickém poli eh, bude předseda v roce 2016 na, na Radě pro lidské práva OSN a může přijít s hodnotným příspěvkem v boji proti terorismu. Saudská Arábie z tohoto může mít prospěch, ale ovšem pouze když bude jednat jasně a odkloní se od islámského státu. První krok e, v této zemi dvou svatých mešit na cestě k obnovení musí být to, že islám v pojetí této země dostane novou dynamiku, ale vidíme, že v Saudské Arábii i neustále jsou ukládány tělesné tresty, a případ Raifa Badavího, to je případ nevinné oběti v zemi, která se eh, navenek ráda projevuje jako moderní, ale uvnitř se stále ještě nachází v temné středověké fázi. Já doufám, že Evropa eh, si uvědomí, že ne, nemůže země jako Saudská Arábie předsedat Radě pro lidská práva, pokud nezmění svou vnitřní politiku. Děkuji, paní Šák. Pane předsedo, pane komisaři, bloger Raim Badawi eh, byl posouzen jako zdravotně neschopen eh, přečkat dalších 950 ran po té, co jich dostal 50. Eh, myslím, že není třeba dalších lékařských posouzení eh, to zda se to dá přežít nebo ne. Je to každopádně porušení všech konvencí, ke kterým se Saudská Arábie přihlásila. Toto v Saudské Arábii se stává eh, Saudská Arábie je členem Rady pro lidská práva a to je naprostá fraška je velice těžko tady eh, se vyslovit společně eh, pro jednu rezoluci a já se obracím zejména na lidoveckou frakci, aby se připojila, poněvadž tady musíme jednotně pozvednout hlas eh, proti hm, takovýmto zvěrstvům a je třeba se jinak zamyslet také nad našimi vztahy se Saudskou Arábií. Není to eh, spolehlivý partner například eh, v boji proti IS, neboť sama exportuje islamistickou ideologii a sama také uplatňuje extrémní tresty jako islám, islámský stát. Děkuji, pan Korál. Děkuji, pane předsedo. Raif Badawi, bloger a zakladatel saudských liberálů, už by asi nepřečkal další byčování. Proto vyzýváme saudsko-arabské orgány, aby odložili tento trest a propustili jim. Ale je třeba eh, vzít do kontextu také otázku petrodolaru a našich vztahů se Saudskou Arábií. Tato země se jak na běžícím pásu dopouští porušování lidských práv a mezinárodních závazků. My se chováme netransparentně. Je to přetvářka to, co děláme eh, je to něco podobné jako ISIS. Tady hovoříme o zemi, kde platí tělesné tresty a žádná svoboda informací. Děkuji, pan Kouzo Permi, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Musíme rozhodně odsoudit způsob, jakým je zacházeno s Raifem Badawim, který eh, byl pro pouhou satiru odsouzen eh, k tisíci ranám a byl uvězněn. Tato země má velké problémy a je třeba se zamyslet nad mravními standardy eh, evropských lídů, třeba paní Merklové, která je tak jednoznačná například v případě řeckých dluhů. David Cameron eh, vyslovil eh, pouze vyslovil kondolence, podobně jako Barack Obama, eh, když v této zemi nedávno zemřel král. Čili je to jakési vyjádření sympatii eh, s tímto režimem. Děkuji vám. Pan Weidenholz, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Soudci, kteří v květnu minulého roku odsoudili blogera Raifa Badaviho k deseti letům věření, k tisíci ranám byčem, pravděpodobně vůbec netušili, co tím vyvolají. Bylo to jeden z mnoha rozsudků proti kritickým saudským občanům, kteří nedělají nic jiného, než že svobodně projevují své názory. Tento případ ovšem celosvětově zaujal veřejnost a celý svět od té doby ví, že v Saudské Arábii existují kruté tělesné tresty jako, a jsou používány jako prostředek zastrašování, byčování a další tresty. To jsou všechno věci, které pokud by je provedla teroristická organizace, tak bychom je právem odsoudili jako strašné zločiny. Milé kolegyně, milí kolegové, nesmíme měřit dvojím metrem ani státu, eh, kde, se kterým máme intenzivní hospodářskou spolupráci a se kterým si, se pojí i naše jisté bezpečnostní zájmy. Nemůžeme tady trpět eh, to, že eh, oni tedy či, konají věci, které jsou ve velkém rozporu s lidskými právy. Takto stabilitu nezajistíme. Skutečnou stabilitu zajistíme pouze, když tam tam budou panovat demokratické poměry a řádný soudní systém. Dě- děkuji. Je tady eh, modrá karta, která byla pozvednuta a eh, je na adresu pana Weidenholzera od pana Weigla. Vážený, pane kolego, ve svém projevu jste rovněž hovořil o problémech, které máme i my zde v Evropském parlamentu. V tomto ohledu hovořil jste o problematice celého přístupu Evropské unie k lidským právům. Vidíme zde mnoho zemí, ve kterých eh, jsou lidská práva porušována v Izraeli, Maroku, mnoha jiných zemích na světě. A všechny tyto země považujeme za přátelské, zpřátelené země, partnerské země. Podepsali jsme s nimi mnoho dohod. Myslíte si, že nastal čas, proto, aby Evropský parlament skutečně jasně hovořil o našem postoji k lidským právům a o tom, jak teda budeme postupovat do budoucna vůči takovým zemím, kde dochází k porušování těchto práv. Kolego, já vám dávám za pravdu. Myslím si, že lidská práva sama o sobě skutečně jsou vlastním tématem a není možné je propojovat s jinými věcmi a témat je není možné aby tady jsme politický, brali politický ohled na někoho a v tomto případě Eh, jsme jaksi odhlédli od této problematiky a v jiných případech se na ní zaměřili. Tedy proto říkám, že lidská práva stojí nad politickými zájmy a takto je o nich také třeba diskutovat. Děkuji. A nyní pan Preda na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo. Epe. Epe. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Saudsko-arabské, my eh, tedy požadujeme od saudsko-arabských úřadů, aby pozastavili ten trest a propustili pana Badáveho. Není možné trestat svobodný projev názoru. Naše frakce ovšem nepodepsala společný návrh usnesení a to proto, že toto společné usnesení dává na rovinu dvě věci, totiž Saudsko-Arábie a islámský stát, to je myslím hrubá chyba. Ehm, a navíc eh, ještě eh, odjíždí zítra delegace Evropského parlamentu do Riadu. Já se tedy ptám, odjeli by stejným způsobem kolegové eh, do islámského státu, aby tam provedli oficiální návštěvu. Eh, dále Chci říct, že lituji toho, že byly odmítnuty dva návrhy EPP na Savčenko a případ Tatarů na Krymu. To jsou také lidé, kteří byli odsouzeni, ale tyto případy byly odloženy stranou. Řeklo se, že jsou irre- irrelevantní. Děkuji a nyní pan Kelam na jednom minutu. Vážený pane předsedo, případ pana Badávěho samozřejmě vyžaduje seriózní pozornost, měli bychom být alarmováni skutečně tímto uvězněním, tímto trestem, jenom proto, že tento člověk monitoroval um, demokracii v této zemi těch tisíc ran, bičem to je barbarské, barbarský rozsudek, je to téměř rozsudek smrti. Sánská Arábie ratifikovala úmluvu OSN proti mučení, Eh, proti eh, tělesným trestům a já skutečně doufám, že tato rozpráva vyšle jasný, přesvědčivý signál saudským orgánům a že zruší E, tento rozsudek a zároveň obvinění pana Badáviho, že poskytnou mm, možnost jeho e, určitých lidských podmínek pro tohoto člověka. Samozřejmě, že čekáme justiční reformy v této zemi a já volám potom, aby nový král udělal vše pro ochranu e, a bezpečnost jednotlivých občanů Salské Arábie. Děkuji. Děkujeme a nyní pan Richard Hallett na jednu minutu, vážený pane předsedo byčování je mučení. Mučení je zneužívání lidských práv blogování znamená vyjadřování svobodné vůle, svobodného projevu a um, omezování této svobody znamená omezování lidských práv. Každý z těchto, každá z těchto ran je zneužívání lidských práv a my všichni cítíme tuto bolest, my všichni bychom měli proti tomu bojovat jeho manželka Isa Hajda nám osobně řekla, že jeho utrpení je tak obrovské, že není schopen o tom hovořit a že skutečně se, nejvíce se bojí dopadu na své děti. Samozřejmě, že mm, požadujeme, aby eh, tento člověk byl propuštěn, aby se mohl eh, spojit se svou rodinou. My mm, se snažíme když hovoříme o spolupráci se Saudskou Arabií proti terorismu. Nesmíme zapomínat, že oni v podstatě hovoří o tom, že tento člověk je terorista. Pokud naše spolupráce se Saudskou Arabií by měla mít jakýkoliv smysl, tak bychom měli tuto spolupráci opravdu využít proto, aby jsme osvobodili Rajfa. Osvoboďte Rajfa, osvoboďte Rajfa. Děkuji. Děkujeme. Děkuji. Děkuji, pan Henkel, na jednu minutu. Dámy a pánové, pane předsedo, bylo poukázáno na to, že případ Badávího je typický pro Saudskou Arábii. Já bych jako dlouhodobý člen Amnesty International eh, chtěl poukázat na to, že tento případ je typický pro islám. Islám eh, se stále odděluje od islamismu. To je jako kdybychom chtěli rozlišovat mezi socialisty a socialismem, či mezi kapitálem a kapitalismem. Já vám dnes mohu říct, že z těch 57 islámských zemí eh, minimálně v 55 jsou lidská práva pošlapávána, například ženy a děti, eh, s nimi se tam zachází mnohem hůře než s muži a s mladými chlapci. Většina obětí jsou muslimové a já si myslím, že proto je správné, že se zabýváme porušováním lidských práv a bylo by důležité, abychom se zabývali porušováním lidských práv ve všech islámských zemích. Pan Weiderholzer má naprostou pravdu, nesmíme měřit dvojím metrem. Děkuji pan Depre na jednu minutu. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně. To, co je opravdu tragické a opravdu nehorázné, pokud jde o tento eh, trest pana Badaviho není, je to, že je to v podstatě, není to nějaký izolovaný případ, je to případ eh, skutečně toto represivního systému. Je to represivní systém, je to systém, který je legální, zákonný, který je v podstatě, který funguje mm, na základě institucí nebo díky institucím v zemi, kterou považujeme za našeho spojence. Tento trest byčování pana Badáho neznamená pouze brutalitu tohoto trestu, ale e, je to opravdu neuvěřitelné, že ten člověk byl, byl obviněn za odpadlictví jenom proto, že využíval internet pro demokratickou rozprávu. To, co je skutečně mm, neúnosné v tomto tělesném trestu tohoto člověka je to, že v podstatě tam nedělají žádné, e, žádné nevidíme žádné rozdíly mezi pratik, pratikami Eh, ISISu a mm, těmito zákonnými praktikami Sálské Arábie, se kterou spolupracujeme a právě proto já podporuji toto usnesení a prosím všechny kolegy, aby to podpořili rovněž. Děkujeme. <clears throat> A nyní má slovo na jednu minutu kolega Smith. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, myslím si, že bychom neměli zapomínat na to, že naše povinnost je, a, na, no, že skutečně vidíme, jak se poukázat na všechny tyto problémy. Vidíme, jak se režim může změnit. Já jsem vyrostl v Riádu, mám tam přátelé, mám krásné vzpomínky na tuto zemi, ovšem právě to přátelství, naše hodnoty nás zavazují. Musíme být otevření ohledně neustálého porušování lidských práv této zemi. Pan Badávy, Amnesty Scotland bojuje za jeho propuštění. To je pouze emblematický případ. Toto je velice důležitý člověk, protože oni skutečně, eh, saudské orgány z něj udělali takový exemplární případ a my bychom skutečně měli bojovat za jeho propuštění. Ovšem je tam tisíce jiných lidí a naše usnesení je o všech těchto lidech. Podobně jako o tom hovořil pan Howitt, pokud naše spolupráce s touto zemí má něco znamenat a má být nějaký smysl, tak já prostě volám potom, aby všechny naše členské země země, včetně mé Velké Británie, měly udělat opravdu něco i v oblasti prodeje eh, zbraní a našich hodnot, jinak nebudeme nikdy brát tě vážně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Deset let vězení a tisíc ran byčem za politickou aktivitu. 15 let pro právníka, kteří hájil lidskoprávní aktivisty. Jaký je toto justiční systém, když musí být uděleno 15, 50 ran byčí, byčem a pak se vše musí odložit, ale před takovýmto odsouzeným je ještě 950 ran byčem. Toto je vlastně postupné usmrcování člověka. Pokud chceme, aby Saudská Arábie byla naším partnerem i nadále, musí propustit všechny, které neprávem zadržuje, posílit demokracii a dialog a zreformovat svůj systém trestního práva. to, co Evropský parlament eh, učiní, nesmí být pouze čistě retorické. neboť lidská práva jsou pro nás kategorická, jsou předpokladem, nesmíme prodávat ropu za lidská práva. Každá rána byčem, která je udělena, je radou nám, parlamentu, nám poslancům, kteří jsou zástupci Evropy. My to dlužíme Rajfovi Badaviho. Dlužíme mu to, abychom využili všech našich prostředků pro to, aby ho osvobodili a všechny další Rajfy Badavy, kteří rovněž jsou uvězňováni. A není modrá karta. Jako akceptujete, akceptujete tuto eh, modrou kartu? Prosím, pane Castaldo víte, k čemu došlo po, po událostech v Paříži, po těch teroristických útocích na Charlie Hebdo, saudský velvyslanec ve Francii se zúčastnil této veřejné demonstrace všech významných osobností, ostatních lidí, kteří chtěli vyslat tento jasný protiteroristický signál v rámci těchto manifestací. Ovšem, pokud by došlo k podobným věcem Saudských Arábií, řekněme Charlie Hebdo, nějaký podobný časopis v Saudské Arábii, tak by to znamenalo poté tresty za odpadlictví nebo dokonce tresty smrti, tisíce ran byčem a tak dále a tak dále. že svý Rajiv, to je nové hnutí, které začalo. Možná bychom právě měli podporovat zde ve Evropském parlamentu takové hnutí, že svý Rajiv. Jsem Rajiv. Kolega, sono assolutamente d'accordo con lei. Milý kolego, jsem zcela vašeho názoru. Nesmíme akceptovat to, že tady vyjadřujeme pouze prolhanou podporu. Pokud chceme konečně něco udělat proti terorismu, tak eh, musíme uh, naprosto uplatňovat veškeré naše zásady a zcela se distancovat od těchto barbarských praktik. Ani naši spojenci nemohou jednat prolhaně a uplatňovat dvojí měřítko. A já vám říkám, já jsem každý den plně rajív. Nyní pan Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. Je to velmi smutný případ. Na jedné straně máme dobré vztahy eh, se Saudským královstvím a na straně druhé tady třeba eh, víme, že tam je eh, sice Twitter, ale i tyto hlasy se snaží království umlčet. my si tady zahráváme. Eh, měli bychom dělat všechno pro to a vyvíjet tlak na Saudskou Arábii, aby tyto praktiky a toto barbarství ukončilo a samozřejmě propustilo Raifa Badawiho. Děkuji paní Valenciano na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Saudská Arábie je naší partnerskou zemí a Raif Badawi je bloger. Deset let za mřížemi, mučení, bičování, smrt. Mezinárodní organizace se zmobilizovaly a žádají jeho svobodu a tento parlament, zdá se, není schopný vyslat jasný signál, poněvadž EPP se odmítá připojit k rezoluci. To je přisypávání soli do Badávyho ran. Já opravdu eh, apeluji na všechny, eh, na diplomaty, na biznismany, aby se zastávali eh, Badávyho máme mnoho strategických zájmů, takže možná stačí si najít pár minut na to, aby se eh, připomínalo eh, saudské straně, kdy je možné, co se děje. Děkuji. A nyní catch the eye, ale nemáme mnoho času, takže já dám slovo pouze dvěma kolegům, abychom byli schopni trošku času dohnat. A to znamená, pan Max Arabela na jednu minutu. Milí kolegové, tato rozprava je opravdu úžasnou příležitostí položit si skutečné otázky. Je normální, že tato země vlastně nikdy není mezi našimi naléhavými případy, když mnohokrát už jsme o tom měli hovořit. Ano, právě tento případ blogera Raifa Badávího, který byl odsouzen k letům vězení, tisícům ranám bičem, jenom proto, že dělal svou práci novináře. Prosím, abychom nezapomínali na slova předsedky MMF paní Lagar, která hovořila, když zemřel král, že zemřel muž, který udělal mnoho pro ženy. Není to humor, ano, um, saudské ženy to určitě jistě si váží, jako právě ta žena, která byla veřejně popravena nedávno na saudských ulicích, nebo dvě ženy, které jsou již několik let ve vězení jenom proto, že řídili automobil, že si to dovolili, hrají v <clears throat> Badávy, prostě nedělá nic jiného, jenom um, se snažil využívat svých lidských práv, um, běžných práv, takže možná bychom eh, neměli eh, říkat jeden den eh, já jsem Charlie a na druhý den říkat já jsem Petro Dolar. To je cynismus. Děkuji. Děkuji paní Lunáček na jednu minutu. Děkuji pane předsedo, pane komisaři. Já jsem velmi potěšena, že zde máme širokou většinu šesti frakcí, kteří požadují bezpodmínečné a neprodlené propuštění pana Badaviho, protože byčování je poprava, postupná poprava a deset let vězení za, svob, za svobodné projevení názoru je barbarský trest, který nemůžeme akceptovat. A já se velice divím, proč Evropská strana lidová v rámci tohoto širokého konsenzu eh, v kontextu té solidarity s panem Badáviem na, se k nám nepřidala. Proč? Je pro ně důležitější ropa hospodářské e, vztahy, než e, to pozvednout hlas proti barbarskému porušování lidského lidských práv. Já tady kritizuji tedy tento nedostatek solidarity, až jsem ráda, že se nám to společně podařilo. Nyní tedy bez Evropské strany lidové, které se, která se k nám nepřipojila v našem odsouzení eh, tohoto trestu a v našem požadavku, aby byl Badáví i hned propuštěn. A ještě jedna poznámka. Stále ještě čekáme na to, aby eh, Centrum krále Abdullaha ve Vídně také i hned požadal, eh, jak si požadovalo neprodlené propuštění. Propušte Raifa Badávího. Děkuji vám. A nyní má slovo pan komisař. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Rád bych vám chtěl poděkovat za pozornost, kterou věnuje tento parlament podpoře univerzální platnosti lidských práv. Saudská Arábie je pro Evropskou unii eh, významným partnerem a je velmi vlivným aktérem eh, v politickém, kulturním i ideologickém faktoru eh, v islámském světě. Samozřejmě, jako mnozí další v Evropě, jsme rozhořčeni byčováním Raifa Badawiho Eh, ke kterému došlo poprvé 9. ledna letošního roku. My eh, úzce sledujeme eh, vše, co se děje kolem jeho případu, celkovou situaci v oblasti lidských práv v Saudsko-Arabském království. A není pochyb o tom, že případ pana Badawiho a podmínky jeho trestu jsou záležitosti, která eh, působí v Evropské unii velké obavy. Ehm, domníváme se, že nejde o postup přiměřený. Mluvčí Eh, paní Frederiky Morgerini 9. ledna jasně připomenou naši principiální pozici v tomto případu. A je to jen jedna z mnoha iniciativ na úrovni Evropské unie. Evropská diplomatická služba tento případ neustále sleduje. Eh, zabývá se tím delegace EU v Riádu a v úzké spolupráci s členskými zeměmi eh, bylo zahájeno několik formálních i neformálních iniciativ vůči našim saudsko-arabským protějškům. 9. ledna byla udělena první část trestu, tedy 50 ran a od té doby bylo upuštěno od dalšího byčování oficiálně ze zdravotních důvodů. To lze považovat za pozitivní signál vedoucí k tomu, že trest bude nakonec zcela eh, pozastaven. a je možné, že brzy se případ dostane k apelačnímu soudu. Dále usilujeme o otevřený a upřímný dialog o lidských právech s našimi saudsko-arabskými partnery a chceme k tomu využít zejména příležitost, kterou nám nabízí eh, probíhající reforma soudnictví mohlo by být součástí eh, celé této reformy eh, celé, celkové upuštění od tělesných trestů. A to je také věc, eh, na kterou se soustředujeme v našem dialogu. Chtěl bych vás ještě jednou ujistit, že případ pana Badaviho budeme nadále velice pečlivě sledovat a je to pro nás výzva. Děkuji vám, pane komisaři. Eh,